a od nezřazených žádosti o změnu členů delegací a výborů. Tato jmenování budou v zápisu z dnešního zasedání, pokud do eh, nebudou tedy přijaty eh, nebo poslány žádné komentář, tak tyto změny budou považovány za schválené. Příslušné orgány Německa mi